poledne. Podle pořadu jednání nyní budeme jednat o vytváření pracovních míst a malých a středních podnicích. A nyní dám slovo paní McIntyre na čtyři minuty. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní práci eh, na mé zprávě. A také bych chtěla eh, přivítat dnešní společnou rozpravu, která eh, probíhá také s rezolucí o Commission Top Ten Initiative. A tady eh, je třeba eh, zdůraznit eh, nutnost použít inovativní postupy, ve kterých může EU přispět k vytváření prostředí, který podpoří podniky a tím vytvoří pracovní místa. Je třeba dát důvěru podnikům v růst to ovšem nemůže být na úkor bezpečí ehm, a zdraví eh, pracovníků. To je velice důležitým jádrem naší diskuse. Mou ambicí není snížit ochranu eh, pracovníků, snížit jejich práva. Eh, chci snížit ehm, byrokracii, nadměrnou administrativu, aby bylo jednodušší rozumět i provádět právní předpisy musíme vytvořit správné prostředí, správné regulativní prostředí, které chrání pracovníky, ale současně umožňuje podnikům růst, inovovat a vytvářet pracovní místa tady v Evropě již vidíme pohyb správným směrem. Původně Small Business Act to tak eh, projevil a také eh, nedávno SME test, tedy program REFIT. Eh, to jsou iniciativy, které jasně identifikují deset zákonů EU, které jsou největší zátěží pro malé a střední podniky. Eh, uznáváme široké spektrum politických eh, názorů na řadu bodů v této zprávě, ale musíme říci, že se nám podařilo vytvořit dobrou rovnováhu eh, s, mezi těmito body, které ukazují, jak mohou členské státy financovat podporování iniciativy podnikání. Důležité v této zprávě je, že se opíráme o tom, že mikropodniky a malé a střední podniky vytvářejí 90 milionů eh, pracovních míst v soukromém sektoru v EU. A já bych ráda vzdala hold jedné organizace, která mě hovoří jménem malých a středních podniků. Je to Federace malých a středních podniků. Eh, je to eh, vedoucí organizace v EU. A tady bych chtěla připomenout evropským polit praktikum. Eh, důležitý eh, text. Eh, to opravdu nemohlo přijít vhodněji než právě zde. Podnikání je v jádru konkurenceschopné Evropy a v rychle rostoucí ekonomiky. Je to velice inspirující ehm, vytvořit si vlastní podnik a přispívat k ekonomice. Evropské instituce a členské státy musí vytvořit ovšem dobrou kulturu pro podnikání. Podniky aby by se mohly snadno spustit, aby přežili a dále se rozvíjeli, aby mohli fungovat konkurenceschopně na našem trhu. To znamená investovat do dovedností, do schopností. Znamená to, že eh, práva jsou flexibilní a eh, umožňují mm, rozvoj malých a středních podniků. Eh, musíme mít také rovné podmínky v rámci celé EU. Malé podniky vytvářejí 85 všech nových pracovních míst v Evropě a zaměstnávají dvě dvě třetiny pracovníků. E, to znamená, že je třeba uplatňovat princip think small first v naší politice. To je zásadně důležité. E, má zpráva o vytváření e, přívětivého prostředí pro podniky pokrývá celou řadu oblastí. Je, náklady na zahájení podniku se musí snížit, dovednosti jsou e, zapotřebí takové, jaké potřebuje trh. E, podnikatelský duch je také důležitý. E, evropští občané Eh, kteří chtějí být osoby samostatně výdělečně činné, eh, jsou stále méně početné. Kleslo to ze 45% na 37%. A eh, ti, kteří se do toho pustí, nesmí být odrazení od takového podnikání. Samozřejmě, že je tady důležitá otázka financí, přístup na trh, malé a střední podniky a ceny, které na ně dopadají a lepší právní předpisy. 84 Eh, poslanců spolu se mnou předkládají pozměňovací návrhy, například číslo dvě. Eh, tady se hovoří o nedávném trendu eh, do oblasti služeb a o příležitostech, které to přináší pro vytváření pracovních míst. Odhaduje se, že 200 tisíc pracovních míst by se mohlo vytvořit v nejbližších letech, jestliže se tyto podniky budou moci ve Velké Británii i jinde v Evropě rozvíjet. Je tady také Eh, podle mého názoru třeba využít jedinečné příležitosti, aby se zrychlily tyto eh, trendy vytvářející pracovní místa. A doufám, že komise přijme konkrétní kroky, aby toho bylo využito. Doufám, že kolegové podpoří tuto zprávu jako důležitý krok vpřed pro vytváření eh, přívětivého prostředí pro podniky a těším se na diskuzi, která bude následovat. La parole est à monsieur Rubig. Děkuji a slovo má pan Rubik. Já vám děkuji, paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. Nejdříve bych rád poděkoval kolegyni McIntyre velice srdečně, eh, protože si myslím, že tvorba pracovních míst je přikázáním dneška. Máme miliony eh, mladých nezaměstnaných eh, v některých zemích až jenom 5 až 10 v některých zemích až 50 takže co dělat? abychom vytvořili dobře placená, zajímavá a inovativní na budoucnost orientovaná pracovní místa. Tady bych chtěl poděkovat eh, pana, eh, panu komisaři Tajanimu a Evropské komisi eh, za to, že se začali tím zabývat. Zabývat se tím, jaké předpisy působí problémy evropským podnikům, které předpisy ničí pracovní místa. A je třeba na ně poukázat jmenovitě. Je tady řada předpisů, Eh, které eh, něco takového působí. Od roku 2008 eh, jsme přišli o 8 průmyslové výroby v Evropě a Eh, říkáme si, proč tady nevznikají nová pracovní místa. Eh, ono už jde o eh, vlastně učňovské školství třeba, kde by se, nebo školství, kde by se lidé naučili, jak se osamostatnit, jak se pustit do zajímavých projektů. A největší bariéra je tady, když někdo, kdo je samostatný, samostatně výdělečný, se Eh, nebo nabere prvního zaměstnance. Člověk eh, si musí eh, pomalu objednat vysokou školu na to, aby se naučil něco takového vyřešit. A já myslím, Ehm, když máte eh, člověka, eh, který zaměstnával sám sebe a chce zaměstnat někoho jiného, tak eh, najednou je to pro něj obrovské riziko a, ehm, musí, a je vystaven obrovským problémům. A proto se také musíme zabývat tím, abychom zjistili, ve kterých oblastech můžeme přidat evropskou přidanou hodnotu, tedy mm, legislativě v legislativě, která zajišťuje eh, pracovní eh, místa, která eh, například obstála takzvaným testem středního stavu, jak, který děláme v Německu. To znamená, že posuzujeme, jestli ta legislativa je schopná zajistit ta pracovní místa. Myslím si, že nejlepší legislativa je taková, která vytváří nová pracovní místa orientovaná na budoucnost. Čili klaďme si otázku, jak k eh, mladým lidem, eh, kteří jsou připraveni udělat více, dát tu motivaci. Už eh, jsme si troufli vlastně zamyslet se nad tím, jak někoho podnítit, aby se osamostatnil, jak ho podnítit, aby vzal první zaměstnance. V tuto chvíli jsme bohužel v systému spíše trestním, takovém vazebním, který velice brzy může vést k velkým problémům, zejména ten první krach, to první stroskotání eh, eh, je eh, doprovázeno velkým trestem, velkými problémy. Zatímco v Americe se člověk pustí okamžitě do nového podnikání, tady u nás kolikrát člověk celý život už se z toho nedostane. Mm, tahle data nebo, ta, nebo jsou tady data z průzkumu více než tisíce podniků a um, ukazuje se například, že legislativa i jako REACH způsobila obrovské eh, problémy uh, chemickým podnikům. Uh, v rámci SME Europe jsme tehdy zjistili, že je to celé příliš složité, nákladné, a e, tlačí to především na malé a střední e, podniky. Oni už si vůbec nemůžou dovolit tyhlety, e, tuhletu administrativní regulaci. Nemají na to dost lidí, aby to mohli celé náležitě zpracovat a samozřejmě je to vede celé do finančního hrobu když něco takového mají plnit. Podniky, které vyvážejí, mají velké problémy s braných z přidané hodnoty. Trvá nekonečně dlouho, než dostanou ty peníze zpátky látky. Eh, takže tady se musíme klást otázky, eh, jaká místa, eh, jaké clearingy, jaké procedury zavést, aby to všechno šlo rychleji. Potom tady máme samozřejmě obecnou produktovou bezpečnost a dohled nad, trh, nad trhem. Jak to zpřístupnit i malým a středním podnikům? Chtěl bych výslovně pochválit snahy z posledního období, kde jsou tady například zkrácené, zkrácené pracov, platební lhuty, a zjednodušené eh, vykazovací eh, postupy, procedury. A takže máme určité pokroky, eh, je tady určitý pokrok, ale neusínejme na vavřínech. Ještě je třeba to udělat hodně, abychom mohli vytvářet nová dobrá pracovní místa. Děkuji, pane Rubigo, ale ještě než dám slovo panu komisaři, tak tady uh, mám modrou kartu. Uh, přijmete otázku od paní Tykau? Dobrá, paní Tykau, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám pane předsedo. Chci se zeptat pana Rubiga. V souvislosti s tím, že v roce 2009 byl přijat program ve výši zhruba 1 miliardy eur určený pro malé střední podniky, k cílům tohoto programu bylo vytvářet pracovní místa pro malé střední podniky a chci se zeptat, zda jste také vzal v úvahu tento program a kolik pracovních míst tak vzniklo. Please, time for the answer. Odpověď, prosím. Děkuji, eh, paní Tykau. Já si myslím, že eh, především v oblasti evropských investičních fondů ehm, byly vyvinuty eh, dobré aktivity právě na pomoc nebo malým a středním podnikům eh, v eh, podobě eh, v garancí rizikového kapitálu. Víme, že tady máme tu největší páku, tak, protože ty vložené prostředky tady přinášejí 25 až 30 násobek toho, co by bylo jinak k dispozici ve finančním rámci. A ono jde tady o pracovní místa. Ono mm, miliarda eur v téhle oblasti nejsou žádné peníze prostřednictvím eh, Bazilie 2 a Bazilie 3 eh, odčerpáme eh, z bank spoustu peněz, které tady nedáme k dispozici, ale do budoucna bychom měli pamatovat na to, aby evropské investiční fondy dostávaly více peněz i z evropské úrovně. Děkuji. Děkuji bardzo i přehodím. Děkuji a nyní přistoupíme k zástupci komise, pan místopředseda, pan komisař Tajany. Děkuji, pane předsedo, i já chci poděkovat paní McIntyre a panu Rybigovi za to, že nám umožnili ukončit eh, volební období s tím, že budeme diskutovat o reálné ekonomice, o problémech 23 milionů malých a středních podniků, které představují páteř našeho evropského hospodářství. A tato rozprava je vyvrcholením dlouhé obtížné práce, kterou vedla komise spolu s parlamentem a Podařilo se nám nakonec přesvědčit i radu, že je důležité, aby Evropa měla průmyslovou politiku, aby měla jasné linie průmyslové politiky. A to tedy bylo schváleno a odsouhlaseno na posledním zasedání rady. Malé a střední podniky jsou důležitou součástí naší ekonomiky. Samozřejmě máme velký průmysl, ale bez malých a středních podniků a bez osob samostatně výdělečně činných není možné vytvářet nová pracovní místa, není možné hájit zaměstnanost. Co je třeba udělat podle mého názoru? Jedním z hlavních problémů, které musíme vyřešit, je přístup k vnitřnímu trhu. Musíme umožnit našim malým a středním podnikům tento přístup, protože dnes pouze 26 těchto malých a středních podniků pracuje mimo svou zemi a pouze 13 mimo Evropskou unii. Takže je třeba stanovit jednoduchá pravidla a omezit administrativní zátěž a odstranit překážky na území Evropské unie, které brání malým a středním podnikům v jejich fungování. Dokument o průmyslovém obrození, které přijala komise a které potom schválila i Rada, hovoří o třech legislativních iniciativách, které musí komise přijmout tři dny a 100 euro na založení podniku, potom zkrácení času na a soudní spory a tak dále. Komise samozřejmě pracuje prostřednictvím programu REFIT, zjednodušuje celou legislativu Unie, aby se odstranila neefektivní opatření, v červnu komise předloží sdělení o implementaci iniciativy REFIT a zahájí také veřejnou konzultaci, kde se budeme dále zamýšlet nad tímto tématem a také vydáme scoreboard, abychom mohli monitorovat eh, úsilí Evropské unie, pokud jde o zjednodušování pravidel a uplatňování těchto zjednodušených pravidel v členských státech. Pan Rybik připomněl těch deset hlavních eh, překážek, eh, na které jsme se tedy obrátili, nebo tedy které jsme se snažili odhalit eh, v prostřed, prostřednictvím veřejné konzultace. Jmenovali jsme vyslance malých a středních podniků u Lejky, u agentury, která se zabývá programem REACH. Potom jsme také navrhli zjednodušení pokud o přeshraniční eh, pracovníky, veřejné na výběrová řízení a pracujeme na jednotné přepážce, abychom zjednodušili výběr DPH u přeshraničních transakcí. Nechceme, aby členské státy eh, nějak eh, komplikovaly situaci. Chceme, aby uplatňovali přístup eh, nejdříve tedy to malé, ta síť eh, už eh, fungovat, všechny členské státy už jmenovaly svého velvyslance pro malé a střední podniky, aby se mohl koordinovat eh, Small Business Act a jeho implementace. A to vše je koordinováno mým generálním ředitelem. Chtěl bych využít této rozpravy k tomu, abych vyzval členské státy k tomu, aby postupovali jednotně, protože některé členské státy tvrdí, že bojují proti byrokracii, ale potom, když jsou vyzváni k tomu, aby zasáhli a aby udělali konkrétní kroky, tak eh, nahodí zpátečku. Zítra budeme diskutovat o registraci automobilů v jiném členském státě. Tu je další z takovýchto příkladů. Vyzývám tedy členské státy, aby se drželi těch faktů. Zjednodušení přístupu k úvěrům. Další věc. Poprvé máme 150 milionů na eh, obnovu a rozvoj. Máme 2,5 miliardy na Kozme. To je balíček, který je určen na konkurenceschopnost malých a středních podniků a přijetí tohoto balíčku je také výsledkem velmi úzké spolupráce mezi parlamentem a Evropskou komisí v uplynulých letech a já bych dnes večer rád poděkoval tomuto parlamentu za to, že podpořil návrhy komise protože jsme se ubírali v podstatě stejným směrem. Pan Rubik průběhu svého vystoupení hovořil o osobách samostatně výdělečně činných. A my jsme přijali iniciativu, která se jich týká. Komise si myslí, že co jsou skutečnými podnikateli. Dokument který se věnuje podnikatelskému duchu, poprvé identifikuje osoby samostatně výdělečně činné jako podnikatele a náš akční plán počítá s tím, že OSVČ a další podnikatele se budou moci zúčastňovat všech eh, komunitárních výběrových řízení, budou mít eh, možnost eh, využívat komunitárních fondů, fondů společenství, stejně jako malé a střední podniky. Takže to je tedy důležitá novinka ve prospěch toho, kdo produkuje, kdo vytváří pracovní místa. Zaměstnanost. Potom eh, jsme měli ještě tu směrnici o pozdržení plateb. Já jsem byl velmi přísný i ke své zemi původu. Nemyslím si, že by občané mohli mít nějaký špatný přístup v administrativě. Státy musí být příkladem, musí platit svým dodavatelům včas, musí jít příkladem občanům. Další práce, kterou jsme úspěšně završili, byla Bazilej 3 a děkuji parlamentu za silnou podporu, za to, že tam máme ten SME supporting factor, který umožní poskytovat úvěry malým a středním podnikům do výše 1,5 milionu eur jednodušším způsobem. Další věc je eh, přístup k mezinárodním eh, trhům, eh, mise pro růst, které se teď organizují. Myslím si, že mohou pomoci především malým a středním podnikům k tomu, aby dosáhly internacionalizace. Jak jsem říkal na začátku, pouze 13 evropských malých a středních podniků funguje, působí mimo Evropskou unii a to je velká chyba pokud jde o potenciál a kvalitu produkce našich malých a středních podniků. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem je paní Andres Barre, ale nejsem si jist, jestli je přítom. Není. Takže zástupce výboru Regi, paní Karin Kadenbach. Jedna minuta. Danke. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Eh, já hned navážu. Je eh, pěkné, že eh, přístupy k úvěrům by měly být usnadněny. Ale z pohledu výboru REGE musím říci, že je podstatné nejenom pozvedávat eh, podniky eh, z takto ze dna, ale eh, podporovat každého, kdo má jakéhokoliv podnikatelského ducha, dát mu všechny prostředky k dispozici. My máme v evropských strukturálních fondech investič, investiční prostředky ke všemu možnému. Můžeme jim poskytovat informace o, při zakládání firm, při vývoji firm, o přístupu na nové trhy. A důležité je Eh, ne počet nově založených podniků, ale počet podniků, které eh, vydrží déle než pět let a jsou schopné se etablovat na trhu. To je velice důležité v době eh, vysoké nezaměstnanosti, vysoké nezaměstnanosti mládeže, aby ty podniky dostaly takové podmínky, aby sami mohli vytvářet další pracovní místa, aby mohli zaměstnávat mladé lidi a potřebujeme tady prostředky, abychom umožňovali podnikům dávat tyto šance mladým lidem. Děkuji vám. A nyní řečníci ve jménu politických frakcí a jako první paní Esa minutu a půl. Arvoisa puhemies, hyvä komisari. Me... Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, za EPP mohu říci, že podnikání vnímáme jako páteř evropského hospodářství a to souvisí také s problematikou daní a sociálního zabezpečení. Studovali jsme současný právní rámec a program, který nabízí zákon pro malé podniky a podnikání do roku 2020. Pokud to však zvážíme na celostátní úrovni, vidíme, že ne všechna pomoc pro malé a střední podniky je využita v členských státech, když si někdo za zakládá stánek s občerstvením nebo něco poměrně malého. I takový podnikatel by měl mít možnost žádat o podporu. Máme program REFIT a tedy vnímám jako vynikající program. Konkrétně Eh, chci zmínit ještě skutečnost, že založení podniku by mělo být snažší. Měli bychom použít zásady nákupu pod jednou střechou. Dnes se také setkáváme s hospodářskou krizí a i přesto, že máme nejrůznější podnikatele, kteří investují do malých podniků, eh, i nadále zůstávají hlavním zdrojem financování pro tyto podniky úvěry. Nyní pan Filip Debakar, prosím. Děkuji, pane předsedo. A v této debatě ukazujeme na to, jak jsou důležité malé a střední podniky pro naši ekonomiku. Lidé, kteří chtějí začít, potřebují ovšem pomoc. My si tady o tom můžeme povídat, ale musíme dávat úkol členským státům, jak Eh, zajistit úplnou eh, vzdělanost. Lidé, eh, kteří chtějí zahájit podnikání, tak pro ty a také těch, kteří mají být zaměstnáni těmi podniky. Dnes vidíme, že je spousta volných pracovních míst a v Evropě, ale nejsou pro ně lidi, takže musíme lépe eh, sladit eh, poptávku a nabídku. Eh, samozřejmě je důležité, abychom si stanovali realistické cíle. Důležité je uvědomit se, že naše opatření mají mít dopady pro malé a střední podniky. A Evropská komise vytváří dobré iniciativy, Eh, zkoumá eh, dopady eh, legislativy, ale ne dostatečně legislativy pro malé střední podniky. A poslední věc se týká financování. Když podniky rostou, potřebují adekvátní způsoby financování, nejenom prostřednictvím bank, ale prostřednictvím kapitálových trhů. A tam v nadcházejících letech tomu budeme muset věnovat ještě velkou pozornost, abychom se postarali o to, aby oni dostávali vhodné financování od bank, ale i od dalších zdrojů. A musíme zlepšit Eh, mm, toto, eh, tento způsob nebo tento, eh, tyto jejich možnosti a to je velmi velký úkol. Děkuji a teď paní Kristýna Morvá, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vidíme, že zájem o toto téma je obrovský. Je zde 24 poslanců. Bravo, je to opravdu velmi důležité téma, když hovoříme o malých a středních podnicích, hovoříme o tvorbě pracovních míst. A já doufám, že jednoho dne v Maďarsku politici a naši představitelé pochopí, že se nejedná o dvě rozličná témata. Vytvářet pracovní místa to neznamená, že by Maďaři měli pracovat pro mezinárodní společnosti bez jakýchkoliv práv a za minimální mzdu. Vytvářet pracovní místa, to by v podstatě mělo znamenat, že bychom měli dát lidem příležitost eh, mít skutečnou práci, skutečné zaměstnání. A to vše by mělo přijít z eh, chora, aby se Maďaři mohli stát eh, skutečnými občany, jako všichni ostatní. Ráda bych zmínila bod 54 tohoto textu, kde se zmiňuje možnost podnikatelů a také to, že podnikatelé by měli mít více informací ohledně možností financování. Je třeba dát peníze těm, kteří je potřebují. Děkuji. Děkuji, a mluvám se, ale máme velký sklus a máme před sebou ještě řadu řečníků, takže zahájíme Catch the Eye a jako první dostane slovo paní Monika Paniotová. Prosím председател. Поздравявам госпожа Макинтайр за доклада, описващ бизнес средата. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych eh, poděkovala paní McIntyre za její zprávu, která popisuje podnikatelské prostředí v Evropě a o potřebě podporovat podnikatelského ducha. Pokud chceme, aby se mladí rozvíjeli v Evropě, tak musíme zajistit potřebné podmínky. Máme zde především finanční a administrativní podmínky, po, po, překážky a právě proto si jenom 17 mladých domnívá, že mají v Evropě nějakou šanci. Důležitá je rychlost a také čas a proto je důležité zajistit rychlý přístup k informacím, k technologiím a také k formám financování. To je zásadní pro podnikatele. Navrhla jsem, aby rok 2007 byl navržen Evropským rokem podnikání. Děkuji kolegům za jejich podporu a doufám, že zítra po hlasování ten to návrh bude skutečným návrhem pro Evropskou komisi rok 2017. Děkuji a jako další má slovo paní Růža Tomašič, prosím. Kao zastupnica u kojoj poduzetnička... Děkuji, jakožto poslankyně za Chorvatsko, kde je podnikatelské klima ovlivněno velmi negativně nestabilitou vládní rozpočtové politiky. Mohu tuto zprávu jen podpořit. Setkáváme se s narušováním národního hospodářství, s tím, že nasloucháme slibům růstu a oživení, které však vychází s narůstajícími veřejnými výdaji a investicemi. Právě tato zpráva mi však dává důvod k optimismu, protože informovanost o negativních dopadech nesprávné daňové politiky a legislativy na evropské úrovni bude mít nakonec vliv také na mentalitu lidí u nás a povede ke změnám, které jsou nezbytné. Doufám, že na ně nebudeme muset čekat příliš dlouho, protože čas není. Každý politický experiment má stejný výsledek. Zvyšují se daně, zvyšuje se byrokracie a je mnoho tisíc dalších nezaměstnaných. Jedna minuta, bardzo proszę. Děkuji, pan Filbenion. Jedna minuta, prosím. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Současné hospodářské prostředí nás žádá, abychom zvážili, jak vytvářet pracovní místa a růst. Právě tato zpráva této rozpravě přispívá tím, že zdůrazňuje význam podnikání podnikatelského ducha. To je něco, co i já vnímám jako velmi důležité a mělo by se to projevit také v systému školství. Zdůrazňuji to již 20 let. Vytvářet správné prostředí pro malé a střední podniky, snižovat je jejich regulační zátěž. To je všechno velmi důležité, ale zklamalo mě, když vidím, že levice v eh, to sněmovně se snaží vymazat řadu pozitiv. Například zelení se snaží zdůraznit, abychom přizpůsobili naše podnikatelské prostředí a vzdělávání právě také tomuto, ale zároveň nezdůrazňuje investiční příležitosti. Socialisté také nevnímají nutnost demokratické kontroly mezi sociálními partnery. Důležité je, abychom se zaměřili na program lepší regulace, abychom zdůraznili pozitivní prvky této zprávy. Děkuji vám. Děkuji

Děkuji. Děkuji a jako poslední paní Nicole Sinclair. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Já chválím paní McIntyre za její úsilí ve, její zprávě a sdílím s ní um, touhu po úspěchu malých a středních podniků a vůbec eh, toužím také po možnosti vytvářet více pracovních míst a u nás se vytvářejí zhruba 43% pracovních míst Rozdílný názor však máme na metody, jak toho dosáhnout. Paní kolegyně se domnívá, že toto je možné dosáhnout uvnitř Evropské unie a myslím si také, že řada konzervativců doufá v reformu. Já si však myslím, že taková reforma není pravděpodobná, když jsme spolu s Filem Benjenem sledovali setkání v roce 2009, kde hovořili Federace malých podniků. Jejich představitelé si přáli, aby nepřicházela nová legislativa třeba, aby se snížila byrokracie. Paní McIntyre se podařilo snížit část té byrokracie a pan Rybik také před dožil otázku, kde zdůrazňuje právě takové to pozlacení celé problematiky, ale uvědomme si, že konzervativní vláda nám způsobuje ztráty pracovních míst v Evropě. Uh, Děkuji. Um, a teď dám slovo místo předsedovi komise, aby uh, uzavřel debatu. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně, protože si myslím, že je zde obecný konsensus ohledně toho, jakou důležitost i v následujících letech musíme přikládat malým a středním podnikům, abychom vyhráli v boji proti krizi a abychom dali nějakou perspektivu našim mladým. Chtěl bych se pozastavit eh, u financování a přístupu k úvěrům pro podniky. Rozhodli jsme se, že 150 miliard věnujeme na průmyslovou politiku, na podnikatelskou politiku. Eh, něco máme tedy z regionálních fondů, něco z kosme, něco tedy eh, z rozvoje. Pokud jde o Horizont 2020, to je ta největší část, 25% bude určena pro malé a střední, nebo 20% bude vynaloženo na malé a střední podniky, o tom rozhodl tento parlament. A potom jsme vedli boj za kosme a internacionalizaci sektoru cestovního ruchu pouze pro malé a střední podniky. Pak je zde ten velký balíček, který navrhla komise spolu s Evropskou investiční bankou. Teď je to zablokováno v radě, protože někdy se snažíme skrýt skutečnou zodpovědnost já už jsem předtím hovořil o některých členských státech, které si stěžují na nadměrnou byrokracii Evropské unie a potom, když usilujeme o snížení byrokracie, tak právě ty země, které nejvíce si stěžují na byrokracii, tak najednou byrokracii hájí a nechtějí udělat nic pro její zrušení. Jak jsem říkal, bohužel ten balíček je zablokován na radě, takže budeme muset i dále tlačit, aby návrh Evropské komise a EIB se stal realitou. Mohlo by to umožnit spoustu kroků na podporu malých a středních podniků právě přijetí tohoto balíčku. Pane předsedo, myslím si, že tato rozprava jasně ukázala znovu, jaká schoda panuje mezi parlamentem a komisí, pokud jde o ochranu malých a středních podniků. Krize nebo krizi nelze překonat pouze tím, že budeme snižovat státní dluh. Krizi překonáme pouze tak, budeme-li schopni pomoci reálné ekonomice rozvinout trh a sledovat tu hlavní linii, kterou stanoví smlouva Sociální tržní ekonomika. Trh je pouze nástrojem k sociální ekonomice, k sociální politice a můžeme dělat sociální politiku v Evropě pouze tehdy, pokud budeme pomáhat jednotnému trhu, budeme pomáhat malým a středním podnikům, protože pouze tak budou moci vzniknout nová pracovní místa a zabránit dalším negativním dopadům krize. Děkuji. Bardzo, pane komisaři. Děkuji, pane komisaři. A, a, a z Poprosím paní zpravodajku McIntyre o shrnutí debaty jménem parlamentu. I think we've heard... Myslím, že jsme slyšeli velice důležité podněty v této rozpravě. Za prvé, skutečnost, že malé a střední podniky musí mít podporu v know-how a znalostech o tom, jak se dostat k potřebným financím, například systémy One Stop Shop nebo webových portálů. Za druhé, je velmi důležité, aby podnikatelský duch byl živen od počátku, od školních let přes univerzitní studium. A pane Rupiku, já jsem velmi vděčná za to, že jste zmínil právě tuto otázku, tedy to, že stát se podnikatelem, to je něco, co musíme lidi učit také. Děkuji paní Paněnové za to, že navrhla, aby EU eh, e vyhlásila rok podnikatelství. Paní Tomašič, eh, chci říci, že právě snížení byrokracie je opravdu důležité. Federace malých podniků nám říká, že evropský evropský trh s 500 miliony zákazníky je velmi atraktivní pro malé podniky a je na nás jako zákonodárcích, abychom snížili byrokracii a zátěž pro podniky pokud vedete malý podnik, trávíte celý den skutečnou prací, kterou se živíte, ale pak se musíte najednou stát účetním, právníkem, specialistou na lidské zdroje během noci. A my se musíme zaměřit na zjednodušení právě v těchto oblastech, aby se malé podniky mohly zaměřit na svoje hlavní úlohy, aby mohly také zaměstnávat více lidí. Proto děkuji kolegům za tyto cené podniky podněty a doufám, že se všichni můžeme spojit v tom, abychom volali po snížení byrokratické zátěže, zvýšení příležitostí pro podniky, vytváření pracovních míst a růst. Děkuji. Děkuji bardzo, paní posel. Děkuji, paní poslankyně. Tím ukončuji společnou rozpravu. Hlasovat o zprávě McIntyre proběhne zítra v 18. No, Přepraszam nemocně, ale hlasování. Omlouvám se. Bude se hlasovat zítra v 18 hodin. Pan Kelly má technickou připomínku, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chci se jen zeptat, kolik Ka lidem jste nedal slovo, kdo žádali o slovo v Catch the Eye, protože já jsem sám výjížděl z domova v 5.30 ráno, teď už je po desáté večer. Eh, vy jste uzavřel rozpravu a myslím si, že ten, kdo si přeje hovořit, by hovořit měl mít příležitost, eh, protože jaký smysl má, bychom přišli, když nám nedáte slovo? Eh, chtěl bych vědět, kdo se hlásil o slovo a nemohl jste jim slovo dát. Děkuji. Jak si vzpomenete, pane Kelly, pravidlo zdí, že můžeme povolit dát slovo maximálně pěti řečníkům. Dal jsem slovo pěti z devíti. Nebyl jste první z EPP, kdo se hlásil o slovo a já jsem musel rozpravu uzavřít. Dostáváme se nyní k další části jednominutové projevy a nejprve dám slovo paní Edith Bauer. Děkuji bardzo